Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Pan Mahmoud Abbas, prezident Palestiny. Liebe Kolleginnen und Milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dnes máme tu velkou čest že zde můžeme přivítat prezidenta Mahmuda Abáse. Vážený pane Abási, já bych vám ještě jednou rád srdečně poděkoval, že jste přijal pozvání Evropského parlamentu a srdečně vás v Evropském parlamentu vítám. Die guten Beziehungen Dobré vztahy eh, s Palestinou jsou pro nás v Evropské unii eh, věcí eh, velmi významnou. Evropská unie je nejdůležitějším partnerem Palestiny v hospodářské a finanční spolupráci. A dobrý stav Palestiny je pro nás také morální úkolem. Milý pane prezidente Abasi, vy eh, jste věnoval eh, svůj život eh, jednomu úkolu a sice nenásilnému vystupování za jednotu a svobodu Palestiny. Byl jste jeden z architektů mírové konference v Madridu a dohod z Oslo, které jsou dodnes milníkem mírového procesu na středním a blízkém východě. Vaše přítomnost, pane prezidente, dnes po přítomnosti izraelského prezidenta Rivlina tady včera je silným signálem ohledně toho, že je tady vůle po mírovém soužití mezi Izraelem a Palestinou. Také bych chtěl v této souvislosti Eh, vyzdvihnout nasazení eh, místo předsedkyně komise a vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti Federiky Mogherini, která je eh, zde také mezi námi stejně jako zde byla včera. Srdečně vítejte, paní Mogherini. Evropský parlament se v září 2015 rozhodl pro eh, řešení eh, dvou států na základě eh, situace v roce 1976 se Jeruzalémem jako hlavním městem pro oba. Toto řešení dvou států by mělo být východiskem pro bezpečný stát Izrael a nezamyslí nezávislý, demokratický, eh, eh, životaschopný, eh, živoucí stát Palestina. A mělo, umožnit, mělo by jim umožnit mírové soužití bok po boku. Aby to bylo dosaženo, je třeba nejdříve zastavit násilí. Žádný politický cíl neospravedlňuje slepou nenávist, podněcování k nenávisti nebo dokonce terorismus. Evropský parlament odsuzuje ne poprvé eh, pokračování v výstavbě izraelských osad a také izraelské, eh, tedy eh, ostřelování izraelských území vojenskými skupinami, militantními skupinami je třeba dosáhnout smíření mezi palestinci a Evropský parlament k tomu také ve svých rezolucích vyzval. Vážený pane prezidente Abási, právě toto smíření, připravenost k promíjení a empatie, jak mezi palestinci, tak mezi eh, palestinci a Izraelci je uh, elementární součást mírového procesu, za který vy se zasazujete. Je srdečně jménem všech kolegyň a kolegů v Evropském parlamentu zde vítám v Evropském parlamentu a uděluji vám slovo. Prosím, pane prezidente. Thank you.